President. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Zahajuji eh, zasedání a představím výsledky eh, třetího hlasování. Budeme tedy pokračovat výsledky eh, hlasování pozměňovacích eh, návrhů ke společnému návrhu usnesení koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům. A výsledky jsou následující. Eh, pozměňovací návrh 42, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, přijat. 21 návrh, zamítnut 69 návrh, zamítnut 70 pozměňovací návrh, zamítnut 47 pozměňovací návrh, přijat pozměňovací návrh 4, přijat 71 pozměňovací návrh, zamítnut pozměňovací návrh 12, zamítnut Pozměňovací návrh 5 přijat. Návrh 26 přijat. Pozměňovací návrh 72 zamítnut. Eh, návrh 27 přijat. Návrh 6 přijat. 73 návrh zamítnut. Pozměňovací návrh 23. Přijat. Pozměňovací návrh 74. Přijat. Pozměňovací návrh 75. Zamítnut. Pozměňovací návrh 79. Zamítnut. E, potom identické e, návrhy 7, 14, 28 přijaty. Pozměňovací návrh 20 přijat. Eh, potom odstavec 36 originálního textu, eh, tři části. První část přijata, druhá část přijata, třetí část přijata. Odstavec 37 originálního textu, eh, tři části. První část přijata, druhá část také přijata. Pozměňovací návrh 50 přijat. Eh, pozměňovací návrh 16 přijat. 51 eh, pozměňovací návrh zamítnut. A pozměňovací návrh 52 konečně, tak také zamítnut. A nyní čtvrtá část eh, pozměňovacích eh, návrhů. Jedná se o společný návrh usnesení, koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a eh, výsledky se dozvíme zítra v 9 hodin. V 9 hodin budeme tedy pokračovat. Pořad jednání byl zveřejněn, je vám k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. E, tímto e, odročuji toto zasedání a přeji vám e, šťastnou cestu domů a děkuji vám za to, že jste zde zůstali až do pozdního večera.